Well, good afternoon, everyone. Um, I think... Dobré odpoledne všem. Myslím, že můžeme začít, protože už je téměř uh, čtvrt na čtyři. Kdo mě nezná, jsem Mary Hannibal, jsem eh, místo předsedkyně výboru pro práva žen, zastupuji předsedkyni Vilniu, která se někde zadrhla v letecké dopravě kvůli hurikánu. Velice se omlouvá. V každém případě budeme pokračovat se slyšením dnes odpoledne. Jde o strategii EU proti rakovině žen. Koordinátoři eh, se v září 2016 eh, shodli, že se bude konat toto slyšení, které bude doplňovat eh, zprávu zvláštní iniciativy pod stejným názvem bylo rozhodnuto, že tato zpráva bude mít za zpravodajku paní Ajuto z EFDD. Několik slov na úvod. A každý třetí člověk v Evropě během svého života projde rakovinou. A to je samozřejmě obrovské obrovský osobní problém, ale znamená to takové velké náklady pro členské státy. Některé typy rakoviny, jako je rakovina prsu, děložního čípku či eh, dělohy, ehm, jsou rakoviny, které eh, existují výlučně u žen. Ačkoliv jsou velice rozšířené, těmto typům rakoviny se nevěnuje dostatek pozornosti, ať už eh, ze strany veřejnosti nebo politiků. Toto slyšení se eh, bude soustředit na současnou situaci v prevenci, screeningu, eh, diagnóze a léčení rakoviny u žen. A také se podívá na strategie EU v této oblasti. Máme zde několik řečníků je zde Karen Ben, což je um, ehm, zástupně CEO z organizace Europa Dona. Ona um, má také problém s dopravou. A její let byl eh, zrušen. Ehm, její prezentaci představí tak Wendy Jaret. Nejdříve bych ale chtěla předat slovo paní zpravodajce Ajuto. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Přeju vám všem krásné odpoledne. Děkuji, že jste přijali naše pozvání. Děkuji také odborníkům z pochopitelných důvodů budou muset někteří naši odborníci přispět eh, do debaty jiným způsobem než osobně, ale tak tomu bohužel je. Poukazuje na to, že před několika lety rakovina připravila o život jednu mladou matku, která, ve které jsem měla velice blízko a proto se mě toto téma velmi týká. Vždy na mě působí velice emočně, ale já bych ráda učinila něco pro to, abych eh, otevřela většímu počtu žen cestu pro preventivní vyšetření. Chci, aby se ženy nemusely vůbec dostávat do stádia, kdy budou bojovat s touto záchrnou chorobou, neboť ta, tento boj je velice zatěžující nejenom pro tělo, ale také pro psychiku. Asi 600 tisíc žen ročně v Evropě onemocní nějakou formou nádorového bujení a věká část z nich trpí rakovinou prsa. To je bohužel velké číslo. Ale některé z těchto žen, některým z těchto žen se podaří tuto nemoc překonat. Více než 80% žen, které mají rakovinu prsa, prsu přežijí, ale tyto ženy je třeba také zohlednit, neboť jejich život se zásadně mění. Nejenom, že se musí podrobovat chirurgickým zákrokům, ale musí, tak, musí se také vyrovnávat s psychologickými dopady. Například dopady na psychiku toho, když jim je odejmuto ňadro, to může vést ke skutečným psychologickým traumatům, které není lehké zpracovat a překonat. Svou zprávou jsem chtěla ještě jednou jasně upozornit na veškeré tyto problémy a apelovat na členské státy a Unii jako celek, aby vypracovali odpovídající politická opatření, programy v oblasti zdravotnictví, které zohlední větší spektrum aspektů, které souvisí s rakovinou, než jak je tomu dodnes. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy a při přípravě této zprávy mne kolegyně a kolegyně velmi podporovali, což je všichni členové výboru se do práce zapojit. Já bych ve své zprávě potrhla tři hlavní aspekty. Za prvé prevence, včasné rozpoznání a dále přístup k léčebným metodám. Incidence vyplývá zejména ze skutečnosti, že zákroky proti rakovině přicházejí příliš pozdě a často je tak vyloučeno plné zotavení osoby. Proto je prevence velice důležitá. Potřebujeme neustálou kontrolu, která bude ale zároveň ekonomicky dostupná. Dále potřebujeme všeobecné a specifické včasné kontroly, což není jednoduché zrealizovat. A dále Problematika kontrol, které jsou momentálně velmi nákladné a žena často musí velice dlouho čekat, než eh, dostane termín u lékaře. Já chci, aby všechny ženy měly přímý přístup k časné preventivní kontrole a to v přiměřené lhůtě. Dále s ohledem na specifické léčebné metody, které jsou u rokoviny důležité, je třeba si uvědomit, že tato, tento typ rakoviny eh, vlastně mm, se týká velice často ženských orgánů a tím vlastně útočí na samotnou ženskost té ženy. A dále psychologické aspekty, dopady na psychiku. Je důležité, aby ženy dostávaly psychologickou podporu, kde, která zohlední veškeré aspekty, právě také i aspekty psychologické, jak jsem právě uvedla tato nemoc eh, skutečně útočí na samotnou ženskost ženy, na ten její pocit toho, že je ženou. A proto tady psychologická podpora i po léčbě či po chirurgickém zásahu je velice důležitá. Patří to k léčbě samotné. Není možné že ženy bez opory. Je třeba jim poskytovat i psychologickou pomoc pro tyto ženy velice obtížné, aby se po letech vrátili zpět ke své roli ženy a matky. Není pouze žádostí, žádoucí, ale nezbytně nutné, abychom zvolili přístup, který jsem právě popsala. A nyní bych dále předala slovo našim řečnicím. Prosím. Děkuji zpravodajce za zajímavý úvod Prvním řečníkem je Alessandra Campitali, psycholožka, která rovněž spolupracuje s podpůrnými organizacemi. Buonasera a tutti, sono Alessandra. Krásné odpoledne všem. Jmenuji se Alexandra Kapitala, jsem psycholožka a podporuji ženy, které se museli podrobit chirurgickému zásahu právě kvůli rakovině provozují rodinnou terapii, jde o specifické ženské aspekty při onemocnění rakovinou a o dopad rakoviny na každodenní život ženy a zejména také na její vztahy s rodinou, s rodinnými příslušníky. Rakovina ruší její každodenní život, ničího a někdy se i stává, že sama rodina eh, se stane obětí této nemoci. Rakovina se týká mnoha různých systémů, tělesných systémů, psychologie a také rodinných vztahů a může ovládat celý život člověka. Žena, která onemocní rakovinou, je spochybněna v celém jejím systému ve své společenské roli, je spochybněna její identita a také identita její rodiny. Vše se pak točí pouze a pouze kolem rakoviny. Pokud hovoříme o rakovině, vždy hovoříme o těch negativních aspektech. Zaměřujeme se velice silně na tyto negativní aspekty. Jednak je to trauma, když člověk zjistí, že onemocnil rakovinou. Dále zjišťuje, že tato nemoc ovlivňuje negativně celý jeho životní styl, zákroky lékařskou jsou, jsou velice invazivní a ruší normální život, i když se podaří například eh, tuto nemoc překonat. Například pokud má žena ty rakoviny, který se týká pohlavních orgánů nebo rakovina prsa, to je zase rakovina, která má silný vliv na psychiku ženy, na to, jak se vnímá, jak vnímá sama sebe, což samozřejmě má vliv i na kvalitu života, na její vztahy s rodinou, na vztah s partnerem, také na tělesné kontakty, které jsou negativně ovlivněny právě v důsledku chirurgického zákroku, kterému se žena musela podrobit. Cílem psychologické podpory by mělo zejména být, aby žena zvládla se zvyknout na, na toto onemocnění, aby se mu dokázala přizpůsobit a dokázala znovu obnovit svůj kvalitní život. V každodenním životě jsme často svědky situací, že žena takovouto podporu nedostane. Také proto, že léčebné struktury jsou příliš rigidní a nejdou vstříc eh, skutečným specifickým potřebám každé jednotlivé pacientky. Žena pak musí prosit o psychologickou pomoc. A neuznává se, jak nutná je potřeba tohoto typu pomoci. I z finančního hlediska je žena často v situaci, že si psychologickou podporu nemůže dovolit. A její onemocnění rakovinou je tak stíženo ještě řadou psychologických faktorů. Toto dokazuje celá řada studií. V posledních letech studie dokazují, že mnoho pacientů není vůbec dostatečně informováno o své nemoci a proto nemůže informovaně rozhodovat o možných léčebných metodách. Často pacienti vůbec nevědí, jaké možnosti celkově existují, což je problém zejména pro zranitelné skupiny obyvatel, pro osoby, které nemají dobré vzdělání nebo jsou ekonomicky slabé. Není zde tedy rovný přístup ke všem možným léčebným metodám. Rozhodně tento přístup nemají veškeré osoby a taky ne všechny regiony. Není rakovina prsa. Těchto Případů je v Evropě mnoho tisíc každoročně a je to typ rakovinového onemocnění, které má skutečně velice negativní dopady na život ženy i její rodiny. Co znamená tato diagnóza pro ženu konkrétně? Tento typ diagnózy nebo rakovina vaječníků, pokud například vaječníky musí být odstraněny kvůli rakovině, tak to má velký dopad na ženu a její psychiku. Musí nalézt nějakou novou, jinou cestu sebevnívání a sebechápání a novou cestu vnímání sebe sama jako ženy. Léčba rakoviny tedy není pouze nějaký fyzický zákrok do života ženy, ale také psychický zákrok psychický zásah. Mnoho žen říká, že mají potíže ve vztazích, nebo těž nemají pocit, že jsou, že, že ovládají své vlastní tělo a těžko snášejí intimitu či sexuální kontakty. V rámci studie bylo zkoumáno 300 žen v počátečním stádiu a 500 žen v pokročilém stádiu a u obou žen byl zjištěn významný podíl osob s psychickými potížemi. Zejména ženy v raném stádiu měly v 36,5 případů potíže s náladou a lehkou depresi a 8% těchto žen mělo stavy úzkosti, což ukazuje, že tato diagnóza, i když je stanovena včasně, má silné dopady na psychiku žen, že vede ke skutečným psychickým či dokonce psychiatrickým problémům, které mohou ještě zhoršit průběh této choroby. Proto je dobré mít vhodné statistiky nejenom o diagnóze a léčení, ale také o psychologické podpoře žen během terapie a po terapii. Jednou z vhodných strategií by bylo zlepšit komunikaci mezi ženou po operaci a její rodinou a jejím pracovištěm zlepšit tak, že tam už bude existovat osoba, která bude poskytovat pomoc při komunikaci. Dále vhodné zřizovat informační místa, kde by se mohli informovat i rodinní příslušníci nemocných eh, o veškerých aspektech této problematiky. To by vedlo k silnému snížení stresu u pacientů a mohlo by to zabránit vzniknutí možných depresí či stavu úzkosti. To ovšem nestačí. Pomoc nesmí být poskytnuta pouze ženě, ale také jejím rodinným příslušníkům, dětem a partnerovi. V mnoha studiích byl zjištěn pozitivní vztah mezi vznikem úzkosti u ženy a jejich dětí. Tady pomáhá zejména odstraňování špatných informací. Pokud je žena lépe informována, má to pozitivní dopad i na její rodinu. Mnozí členové rodiny trpí úzkostí, že je žena pacientka nechá bez pomoci což je něco, co je možné také změnit právě cestou psychologické podpory, tím, že rodinní příležitníci budou dobře informováni o stavu pacientky. Pro pacientku a rodinné příslušníky je důležité, aby jim, aby jim byla pomoc poskytnutována společně a aby tuto pomoc poskytovali skuteční odborníci. Důležité je zabraňovat vzniku patologických forem komunikace v rodině po té, co byla stanovena diagnóza rakoviny. Často dochází k hyperprotektivnímu chování vůči pacientce a pacientka se, si tak připadá ještě hůře. Má pocit, že její vztahy s rodinou byly ještě více poškozeny a zatíženy. Proto je zcela nezbytné, abychom poskytovali ženám účinnou psychologickou pomoc a podporu. Potřebujeme tedy nejdříve dobře vyškolit, psychologicky vyškolit zdravotnický personál, tedy ne, ne psychologicky, psychologi samé, ale skutečně veškerý zdravotnický personál, který provozuje léčbu. Mám tím na mysli jak zdravotní sestry, tak lékaře samé. To se týká jak procesu anamnézy, tak procesu stanovování diagnózy. Proto by bylo vhodné, aby v každé nemocnici bylo odpovídající oddělení, které se bude tímto zabývat. A aby osoba byla upozorněna na to, že takovéto oddělení existuje. Jde o to, aby žena byla odolnější. Pokud dostane odpovídající pomoc, tak odolnější bude a bude schopná lépe reagovat na to, co ji čeká. Nebude mít pocit, že jí tato diagnóza jak ovládla, bude schopná vytvářet své vlastní strategie toho, jak zvládat tuto eh, nemoc i v rodinném kontextu. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Myslím, že jsme touto prezentací zůstal, získali určitý přehled o problémech, eh, kterým eh, čelí ženy trpící rakovinou. Eh, nyní bude hovořit Wendy Jarrett, která je ředitelkou Asociace evropských lik proti rakovině. Mnohokrát děkuji. Děkuji za pozvání. a prosím o uvedení mé prezentace. A pracuji pro asociaci Evropských lig proti rakovině. Jsme asociací, která se snaží združovat ligy proti rakovině v jednotlivých zemích Evropy. A v, ve Francii je to La Ligue, v Itálii je to Lilt Tyto organizace jsou velice uznávané ze strany veřejnosti. Ukazuje to také to, že jejich příjem je od evropských občanů, od lidí, jako jsem já nebo vy. Jedná se o příjem eh, asi 50 až 100 milionů. To je skutečně hodně peněz od jednotlivců, jako jsme eh, já nebo vy. A samozřejmě eh, dárci dávají peníze jenom společnostem, kterým důvěřují. Je to to dálkové ovládání na prezentaci. A pravděpodobně klikám na něco jiného. Ligy proti rakovině e, řeší veškeré typy e, rakoviny a od e, prevence přes výzkum až po léčbu, včetně paliativní péče. O té hovořila předchozí řečnice, tedy pomoc po diagnóze, poskytování informací my eh, řešíme nejrůznější typy rakovin, včetně eh, rakovin z typických pro ženy. Na úrovni eh, zemí se soustředíme na prevenci, ale spolupracujeme také s dalšími organizacemi, na různých typech rakovin. Zde e, jsme hodně hovořili o rakovině prsů, to je nejčastější rakovina u žen. Zde spolupracujeme s odpovídajícími organizacemi, například s Europa Dona. Je mi velice líto, že zde není kolegyně z Europa Dona, protože jsem se jistá, že, vám, že by vám bývala určitě řekla více, než e, co vám mohu říci já o rakovině prsu. Moje organizace byla založena v roce 1980, eh, takže je nám téměř 40 let. Tato organizace vznikla, protože lidi proti rakovině se rozhodli, že potřebují platformu, aby mohli sdílet informace. Eh, není to možné, eh, když pracujete jenom na národní úrovni. A to je důvod, proč vznikla ECL. Máme sekretariát zde v Bruselu, a to je důvod, proč tak intenzivně spolupracujeme s komisí a s parlamentem. A využíváme toho, že máme sídlo právě v Bruselu. A jedna z nejdůležitějších oblastí naší práce, na kterou jsme velice hrdí, je, že spolupracujeme s Evropským parlamentem. Spolupracovali jsme se skupinou poslanců proti rakovině. O této skupině poslanců proti rakovině více informací najdete e, na stránkách e, této organizace mepeaceagainstcancer.eu. E a tuto skupinu veze Alois Petrle ze Slovinska, je to bývalý premiér Slovinska a založil tuto skupinu poslanců proti rakovině. My s ním velice úzce spolupracujeme a spolupracujeme s dalšími poslanci Evropského parlamentu. Pokud nějaký poslanec chce, abychom vystoupili zde v Evropském parlamentu k nějaké otázce, eh, jsme připraveni to udělat. Eh, mohu říct si vždycky další slide, nepotřebuje dálkové eh, ovládání. Toto je mapa jednotlivých organizací. Ne definujeme Evropu jako EU 28 nebo 27, ale jako širší geografickou Evropu. Už jsem vám eh, na začátku stručně řekla něco o ECL. Naše ligy eh, společně mají více než 6 eh, tisíc zaměstnanců a více než půl milionu dobrovolníků kteří nám pomáhají a jsme určitou platformou pro výměnu nejlepších zkušeností. Ehm, Zdá to, co se dělá v jedné zemi a funguje to, je možné zopakovat v jiné zemi. Podívejme se na čísla. Nevím, jestli ta čísla vidíte, z dálky. Zde vidíte výskyt rakovin a umrtnost. 28 rakovina prsu, potom rakovina ehm, konečníků a tlustého střeva, poté plíce, ehm, děloha, vaječníky a eh, poté 40 to jsou eh, další rakoviny jako rakovina kůže, ehm, jater a další rakoviny. na rakovinu e, zemře 1,3 milionu e, e, lidí. To jsou údaje z roku 2013. Nejčastější příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární onemocnění a poté rakovina. Žen zemře na 570 tisíc, mužů zemře o něco více, asi 726 tisíc. Nejvyšší úmrtnost je v Maďarsku a Dánsku. Tam je úmrtnost více než 250 lidí na 100 tisíc obyvatel. Chtěla bych um, hovořit o krocích EU. Co se dělo na úrovni EU, pokud jde o kontrolu rakoviny a co probíhá v současné době? Před 30 lety vznikl program Evropa proti rakovině. První akční plán byl v letech 87 až 89 a byl obnoven druhým akčním plánem mezi lety 90 až 94 eh, existovaly specifické kroky na boj proti eh, rakovině žen. Zde je brožurka o rakovině děložního čípku. Eh, hovo, Předchozí řečnice hovořila o důležitosti přístupu k informacím. Byla vypracována důležitá zpráva naší italskou kolegyní Vernisi. Ta je velice známá. Tato zpráva byla zásadní během prvního a druhého akčního plánu programu Evropa proti rakovině. Co v poslední době proběhlo? tím mám na mysli od roku 2011. Už v roce 2009 Evropská komise rozhodla, že je třeba udělat něco více v oblasti boje proti rakovině, protože eh, k něčemu nedošlo od ehm, programu, který skončil v roce 1994. V roce 2009 proběhla, proběhlo velké setkání zde v Bruselu ehm, a bylo řečeno, že je potřeba dělat více. A těchto diskuzí eh, vzešla vzešlo Evropské partnerství proti rakovině. Eh, byla to eh, společná akce. Vznikl projekt spolufinancovaný Evropskou komisí. Normálně společné akce vedou členské státy. Členské státy zde dostaly možnost udělat více v oblasti boje proti rakovině. Během této společné akce 2011 až 2014 ECL um, pomáhal uh, pracovat na otázkách uh, prevence a informovanosti. V roce 2011 jsme uh, zorganizovali um, různé akce v Evropě. Eh, vidíte tam eh, tu fotografii, bylo to zde v Bruselu, byla to akce Tancem proti rakovině. Eh, požádali jsme studenty a mladé ženy, aby se účastnili této akce na ulicích. A rovněž jsme spolupracovali s Evropským institutem pro zdraví žen zde v Evropském parlamentu a zorganizovali jsme schůzku týkající se zdraví žen a konkrétně rakoviny. A ta, tato společná akce skončila v roce 2014 a Evropská komise se tehdy rozhodla pokračovat eh, další společnou akcí, která trvala od roku 2014 do roku 2017. Tato společná akce měla eh, název eh, Kontrola rakoviny. Hlavním výsledkem této společné akce je něco, co můžete nalézt na internetu. Je tam v podstatě brožura týkající se kontroly rakoviny, týkající se toho, co je možné udělat na národní úrovni, ať už jde o výzkum nebo další aspekty. Skončilo to v únoru tohoto roku. My jsme se e, do této společné akce intenzivně zapojovali. E, vznikla celá řada politických dokumentů v rámci e, této akce. Já bych chtěla zdůraznit jenom některé politické dokumenty týkající se eh, rakoviny u žen. Eh, došlo k některým doporučením, například, že je dobré eh, nezahájit intenzivní eh, radioterapii eh, u žen, které trpí rakovinou prsu a jsou starší 50 let, eh, že je třeba podívat se na možnost méně intenzivní radioterapie. Dále jsme se soustředili na prevenci rakoviny čípků a screening u žen imigrantek. Další doporučení, které z toho vzešlo, eh, bylo eh, zavést eh, programy tak, aby, byly, aby měly ženy skutečně praktický přístup ke screeningu. A rovněž dalším doporučením bylo podporovat politiky, které pomohou ženám v tom, aby mohly sehrát, sehrát roli pečovatele. Často jsou to právě ženy, které se starají o členy rodiny. A co se stane ve chvíli, kdy sama žena potom, poté začne trpět například rakovinou prsu? Eh, jste stále eh, manželkou, jste stále matkou a co máte dělat? Je potřeba, aby zde existoval systém podpory pro takovéto ženy. Eh, pokud jde o screening rakoviny děložního čípku, je zde třeba udělat další věci, ještě o tom budu hovořit Nyní bych eh, vás chtěla upozornit na Evropský kodex proti rakovině. Ten vznikl před 30 lety v rámci eh, programu Evropa proti rakovině. V roce 2014 byl zrevidován. A zde je seznam informací pro veřejnost, eh, aby lidé věděli, jak předcházet rakovinám. Ehm, Tyto eh, informace vycházejí eh, z informací od VHO, byly aktualizovány a financovala eh, to také Evropská komise. Evropský kodex proti rakovině se soustředí na kroky, které mohou jednotliví občané učinit, aby předcházeli rakovině. Ehm, instrukce, ty informace jsou velice snadno přístupné, snadno pochopitelné pro veřejnost, například eh, ne, nekuřte, nepoužívejte tabák, eh, nemějte nakouřeno doma, eh, snažte se předcházet obesitě, buďte každý den aktivní, omezte dobu, jak dlouho sedíte, jako třeba zde v Evropském parlamentu. Stravujte se zdravě, jeste hodně zeleniny a ovoce, stejně tak jako luštěnin. Eh, vyhýbejte se vysokokalorickým potravinám, eh, vyhýbejte se eh, zpracovanému masu. Rovněž omezte pití alkoholu, vyhýbejte se slunci, nepoužívejte solária. Na pracovišti se odpovídajícím způsobem chraňte. Zjistěte, zda nejste ovlivněny eh, radonem, radonovou eh, radiací. Eh, dále pro ženy. Kojení snižuje nebezpečí rakoviny prsu. Dále Terapie náhrady hormonů zvyšuje riziko některých rakovin. To znamená, že tato terapie by měla být omezena. Eh, dále eh, děti by měly být očkovány proti hepatitidě B eh, jako novorozenci a dále dívky by měly být očkovány proti lidskému papilomaviru. Účastněte se screeningových programů pro rakovinu, proti rakovině střeva, proti eh, rakovině eh, prsu a proti rakovině čípku. Eh, zde jsou některé informace týkající se solárií. Mladé ženy a ženy středního věku využívají solárii mnohem více než starší ženy. Minulý rok Evropská komise zadala zprávu a vydala stanovisko týkající se dopadu ultrafiových eh, záření na zdraví. A tato zpráva se zabývala také eh, využívání solárií pro kosmetické účely. Nehovoříme zde o zdravotnických eh, soláriích, ale hovoříme o soláriích pro kosmetické účely. E, závěrem e, zprávy bylo, že ultrafialové záření, včetně záření soláridí, je silně karcinogenní, že funguje jako e, příčina i posilovač rozvoje rakoviny. Tato, toto zá, um, záření může vést ke vzniku um, melanomu ve všech věkových skupinách. Často eh, je slychán argument, že solária podporují eh, produkci vitamínu D, ale to žádným způsobem nevyváží eh, tato rizika. Někteří tvrdí, že když máte nedostatek vitamínu D, měli byste chodit do solária, ale v žádném případě ten přínos není takový, jak se tvrdí. Není zároveň potřeba používat solária proto, aby jste získal vitamin D, protože existují alternativní zdroje vitamínu D. Zároveň neexistuje e, žádné žádný bezpečný limit pro vystavování se ultrafialovému záření ze solárií. Pokud se podíváme na solária, eh, to záření velice intenzivní. Ehm, někdy eh, v létě slycháte, že eh, UV záření eh, je ve vaší zemi na úrovni 12 a to je v podstatě nejvyšší, jaké může být. V soláriích toto záření je permanentně. Ehm, probíhají další kroky na úrovni EU. Existuje společné výzkumné centrum Evropské komise v blízkosti Milána toto výzkumné centrum zahájilo eh, iniciativu Evropské komise proti rakovině prsu. A já eh, o tom poté budu hovořit více v rámci prezentace eh, kolegyně. Teď do toho nebudu zacházet. Ale chtěla bych hovořit o nové společné akci o očkování. Začne příští rok. Není to specifické pro boj proti rakovině, Eh, je to společná akce týkající se všech typů očkování. Budeme spolupracovat eh, s ministerstvem eh, z Francie na udržitelnosti a budeme se soustředit také na očkování proti hepatitidě B pro novorozence a na očkování proti lidskému papilomaviru. Chtěla bych ještě zmínit to, že v celé řadě zemí došlo k tomu, že očkování proti lidskému papilomaviru ehm, je méně časté. Ehm, do médií se eh, dostaly informace o tom, že když se necháte očkovat, ehm, má to celou řadu negativních účinků, například, že se zastane autista a lidé se rozhodují proti očkování proti lidskému papilomaviru. A to je eh, hlavní důvod, proč v roce 2018 eh, bude právě tato společná akce o očkování. Eh, zmínila jsem také skupinu evropských poslanců proti rakovině. Toto je jejich webová stránka. Vidíte tam jejich hlavní strategické cíle snažíme se spolupracovat s co nejvíce poslanci. Poslanci se na nás obracejí se žádostmi o informace nebo se e, žádostmi o řečníky. Zároveň my pomáháme s jejich, s přípravou jejich dokumentů. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a bylo mi řešeno, že mám hned přejít k další prezentaci. Of Europa Down. Mm, zástupce CEO Europa, Europa Dona, eh, které je združení, které se eh, pro eh, rakovinu prsu, která má zastoupení v celé Evropě v 47 členských zemí, včetně všech členských zemí EU a jejich mise je, e, se, nezmě, se nemění již 22 let, totiž zajistit, aby všichni Evropané měli přístup k přesným informacím, e, kvalitnímu screeningu, diagnoze a léčbě, tedy všech aspektů rakoviny prsu. Několik čísel. E, výskyt, o tom jsme mluvili, Několikrát je to nejběžnější druh rakoviny mezi ženami v Evropě. V roce 2012 bylo 497 tisíc případů, v EU 28 361 tisíc. Jedna z osmi žen eh, v EU 28 dostane rakovinu prstu do věku 85. 20 Eh, rakoviny, případů rakoviny nastane do 50. roku věku, 37 eh, eh, ve věku 50 až 64 let a zbytek nad 64 let. Ehm, úmrtnost. Mm, to rakovina má největší úmrtnost ze všech tedy typů rakoviny. Odhadovaný počet úmrtí v roce 2012 v Evropě 142 tisíc v, evropský, v členských zemí EU a to je zvláštní číslo, se to mělo být 91 tisíc. E, průběhné e, dožití pět let, bylo e, u žen s diagnózou bylo pět let. To znamená, že po 80% žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, byly naživu za, i za pět let. To, proto je tak důležitá včasná diagnoza léčba. Dobrá léčba. Co tedy chtějí. Eh, to nejlepší léčbu a mm, kontrolu, přesné informace a kam se obrátit k nejlep, nebo kde získat nejlepší léčbu. Tyto služby musí být poskytována ze strany národních zdravotních systémů. Jaké jsou bariéry optimálním službám? Mm, Členské státy mají různé systémy zdravotnictví. Přístup k léčbě a diagnoze se liší od regionu po region, stát od státu a jsou tam také různé standardy. Specializované požadavky eh, nejsou, běž, nejsou obvykle a co takhle uzavřené eh, zdravotní instituce, jak se k, jak tam eh, ženy mohou dostat. Europa Dona má politickou roli, eh, aby jménem jiných eh, se zasazovala o dosažení služeb, jaký mají nárok, co se týče kvalitativního standardu pomocí politického vývoje. Máme tedy kapitoly ve všech zemích, oni jsou hlavním zdrojem informací, eh, ovlivňují politiku, legislativu, regulace, přístupy pomocí propagace a lobbyingu. To je tedy Europa Dona pracuje na evropské úrovni s, e, s sídlem v Miláně. Má celou řadu partnerů, aktérů. E, to jsou všechno zkratky, já to nebudu všechno procházet, ale například IARC je e, výzkum a vlasti rakoviny, pak je tady společnost zdravotních sester, média, organizace rady Evropy Evropské rady, které spolupracují s zástupci národní úrovni s Evropským parlamentem, jsou tedy eh, velice vidět během um, Světového dne rakony A co dělají tedy společně? S eh, roce 2001 a 2 proběhly schůze s experty 2003 pomohly eh, při práci na doporučeních rady ohledně screeningu. Také spolupracovali na rezoluci Evropského parlamentu o rakovině prsu. V roce 2006 eh, byla druhá rezoluce Evropského parlamentu, ve stejném roce čtvrté vydání eh, doporučení EU v roce 2010 se e, spolupracovali na agretační programu EU pro SBU, tady nevím, co to znamená, 2012, to je Společné výzkumné centrum Evropské komise, iniciativa a zahájení konsultací. A pak 2015, druhá písemná deklarace EU, kde začali pracovat na tomto projektu. V roce 2017 e, proběhne Eh, zpráva o implementaci screeningu. Hlavní priority jsou nyní založeny na politice, se chtějí zaměřit na implementaci. Screening podle doporučení EU mm, pro mamografii a rezoluce EU, specializovaná oddělení podle doporučení EU z roku 2003 a 6, akreditační eh, a zajištění kvality pro v rámci e- společných evropských výzkumných center Evropská iniciativa Evropské komise pro e, rakovině prsu. Tady jsou tedy autorky tohoto dokumentu mm, Evropské unie proti rakovině prsu. Toto jsou některé poslanky, které se připojily do, e, do tohoto boje v roce 2010 a 15. E, poskytly písemnou deklaraci Eh, v oblasti takového prsu, aby byla prioritou evropské agenty. Tady vidíte mamografie, specializovaná oddělení, eh, by měla být implementována do eh, roku 2016, pak projekty by měly být spuštěny metas, metastatická rakovina a psychologická sociální péče, to je také velmi důležitá. Takže toto jsou doporučení čtvrté vydání 2006, které eh, prezentují nejlepší praxe, stanoví standardy, eh, mají být měřitelné a neměly by být um, ehm, jednostrané. Eh, toto je krátký průvodce evropských doporučení. Pokud se podíváte na oficiální doporučení eh, guidelines na evropské úrovni, to má stovky stránek. dona mm, a tady skutečně to je eh, obrovský kus práce, to je stručný průvodce, takže to je zkrácená verze těch evropských hlavních směrů, která je srozumitelná široké veřejnosti i politickým činitelům. Zpět tedy k iniciativě Evropské komise v eh, oblasti rakoviny prsu. Vzhledem k nerovnosti výskytu rakoviny prsu, umrtnosti a dožití, rozdíly v dožití mezi jednotlivými státy, je cílem zlepšit a harmonizovat péči vytvořením eh, programu zajištění kvality pro tyto služby, které budou potvrzeny akreditací a mají mm, přinést kvalitní, neustále aktualizované evropské pokyny doporučení. Eh, ACIBC, jak jsem eh, říkala, je koordinována společným eh, výzkumným center komise. Pracuje na tom 70 expertů, včetně profesionálů, advokátů, pacientů ve dvou pracovních skupinách. Takže tady je pracovní skupina pro vypracovávání těch základních směrů a na zajištění systému, zajištění kvality. 35 zemí se toho účastní, to je 28 zemí EU, Island, Montenegro, Firom, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko. E, očekávání jsou vysoká, protože oni chtějí, aby tato iniciativa měla e, nové Evrop, nová evropská doporučení, která by se měla neustále aktualizovat. Pokud e, se něco aktualizuje, je tam tolik aktérů, tak je to vždy obtížné. E, chtějí ehm, kvalitativní standardy pro celé spektrum služeb, včetně monitoringu, jasné informace, co lze očekávat, těchto službách a programu zajištění kvality. Lepší výsledky samozřejmě, to je společný cíl pro nás všechny. A také chtějí, aby všechno bylo dokončeno do roku 2019, takže tady je velký otazník. My víme, abychom spolupracovali s tolika e, partnery na úrovni Evropské komise, to nebude snadné. A implementace v celé Evropě. Takže Ehm, podstata politiky Europa Dona je v tom, aby byly jasné eh, strategické cíle na evropské úrovni, eh, aby byla extensivní síť ad, mm, propagátorů, advokátů na národní úrovni, aby měli stejné cíle. Jak to tedy koordinovat? Pokud se to podaří, bude to mít dopad na evropské instituce, vlády i zdravotní služby, poskytovat služeb. Chtějí zajistit, trvalá eh, eh, odhodlanost zachovat to tempo mm, spolupráce s aktéry v oblasti kontroly rakoviny obecně s Evropským parlamentem, s národními zainteresovanými aktéry. Takže nám děkuji za pokračující spolupráci s eh, Evropa Dona. Já jsem velice mm, potěšena tou prací, kterou dělají. My nimi velice úzce spolupracujeme. Eh, abych, eh, ještě bych chtěla dodat, mm, také mm, Karen eh, je připravena odpovídat na jakékoliv otázky, které byste mohli mít. Děkuji, Wendy. Nyní máme asi 15 minut na otázky, takže pokud si přejete slovo, tak máte možnost nyní se zeptat, pokud se chcete ptát Karen Ben? Vůbec někdo by chtěl něco říct? Julie? Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě. Je to velice důležité téma, já to mám ve své rodině. Moje, rakovi, moje sestra měla rakovinu eh, prsu a přežila. Otázka je, zda tato studie byla také o prevenci, o možných příčinách, a nebo se to e, týká jenom screeningu? Protože je tady, tam tolik neznámého. Jaké jsou příčiny, jak se proti ním bránit? To je důležité téma. Není to jenom screening, mohou to být Eh, může to být životní prostředí, eh, pracoviště, to je možné, jak to zlepšit, možná eh, mm, jiné situace, co by všechno mohlo přispívat ke vzniku covidu. Mluvíte o těch společných výzkumných centrech, iniciativě. Já jsem přišla pozdě, takže omlouvám se, jestli jsem nerozuměla všemu. Nebo jsem něco mm, přeslechla, protože mně to připadalo, že to vlastně jenom o screeningu, o harmonizaci léčby a screeningu. Moje otázka je, napříč, jde na příčiny, faktory, které to vyvolávají. Zda se na tom pracuje na evropské úrovni. Pak, si, pak jste tedy uh, neslyšela o tom pro evropském programu uh, proti rakovině, který už běží 30 let. Máme společné kroky. um, um, Jedna z činností byla aktualizace Evropského kodexu proti rakovině. Ten se týká specificky prevence, jak se bránit rakovině. Pokud se můžeme vrátit k tomu slajdu, k prevenci, a pak vy jste také mluvila o podpůrných službách, takže tady eh, jste neslyšela prezentaci mé kolegyně, ona mluvila o podpůrných službách. Já ale mohu říci, že ECL, máme pracovní skupinu podporu pacientů, protože víme, že se nemůžeme zaměřit jenom na eh, prevenci léčbu eh, a screening, ale protože máme hodně přeživších, tak potřebují podporu po té diagnóze. A jedna z věcí, které byly otevřeny, bylo, že vaše, vaše e, sebedůvěra, problémy v manželství, v rodině, image, jak s tím tedy, eh, jak k tomu přistupovat, tak to jsou, mm, to dělají ty eh, rakoviny, ty ligy proti eh, rakovině národní úrovni, které poskytují tyto podpůrné služby. Takže ICL pracujeme na evropské úrovni, poskytujeme informace na evropské úrovni. Snažíme se spolupracovat s Evropským parlamentem. na podpůrných službách. Ehm, ehm, takže toto je průvodce, kde eh, eh, jsou doporučení a my mm, doporučujeme eh, programy, které by pomohly, pomáhaly ženám a také podporujeme pečovatele, kteří mm, a také ženy imigrantky. Také Eh, musíme věnovat větší pozornost poskytováním podpory pro pacienty. Děkujem velmi pěkně. Děkuji mnohokrát za příspěvky, které byly zajímavé. A také mne zaujala ta část, kde jste hovořili o tom, že se v budoucnu chcete zaměřit na kampaň, která by vyvrátila pochybnosti o očkování, neboť v mnoha členských zemích EU zažíváme skutečně takový boom antiočkovacích kampaní. A při této příležitosti jsem se chtěla zeptat, zda jste se již střetli s fenoménem odmítání vyšetření mamografem, neboť na Slovensku, odkud pocházím, Eh, probíhá také velká kampaň proti mamografům. Když jsem se já snažila dělat kampaň pro prevenci, když jsem vyžívala ženy, aby se šly nechat vyšetřit, tak jsem byla obviněna, že ve skutečnosti chci těm ženám způsobit rakovinu, neboť mamograf způsobuje rakovinu. Probíhá skutečně velká kampaň, která odrazuje ženy aby chodí, o toho, aby chodili na preventivní promítky. Na Slovensku zatím asi 20% žen na preventivní prohlídky škodí, ale mnohé ženy již podlehly kampani, eh, která hlásá škodlivost mamografu. Takže já se ptám, zase zabýváte i na to, že je důležité vysvětlovat, že i očkování může zachraňovat životy, že i mamograf může pomoct a ne uškodit. Děkuji mnohokrát. I'm not, I'm not familiar with the situation in Slovakia. Neznám situaci na Slovensku, i když tam existuje liga, se kterou spolupracujeme. Eh, já bych byla ráda, abychom si třeba po schůzi um, pohovořili a o tom, jak více zapojit uh, Slovensko, abyste mě informovala o situaci tam. A vy jste se ptala na to, zda v rámci té kampaně eh, týkající se očkování, zda se budeme zabývat také mamografií. Já jsem um, hovořila o očkování bude to společná akce týkající se pouze očkování, nikoli mamografie. Ale to, co jste říkala, je velice eh, zajímavé. Určitě by stálo za to spolupracovat eh, intenzivněji s Ligou na Slovensku, abychom zjistili důvody. Znáte důvody? Eh, kromě toho, že je člověk vystaven záření, nebo to bylo to hlavní, že je člověk vystaven záření, ano. Eh, je pravda, že lidé se na nás eh, obracejí a ptají se, zda mamograf je bezpečný. A my eh, jim vždy říkáme, že je potřeba, aby se člověk pobavil s lékařem jaké má genetické předpoklady, eh, zda je nějaká historie rakoviny v rodině a tak dále. To jsou důležité aspekty. Eh, nicméně zdá se, že vy hovoříte o ženách, u kterých se doporučuje, aby šly na mamograf, že tam nechodí. Eh, já myslím, že je potřeba podívat se skutečně na situaci v dané zemi. Média mohou hrát důležitou roli a já se s vámi ráda o tomto problému pobavím. Děkuji. Eh, nevidím někoho dalšího, že by se hlásil o slovo. A chtěla bych požádat paní eh, Kampitelis, aby by chtěla říct eh, několik slov na závěr. Quello che ehm, appare chiaro è che... Ano. Zdá se, že je zcela zjevné, že je třeba podporovat ženu během celého léčebného procesu od okamžiku diagnozy samotné přes léčbu až po e, další dobrovolné léčbu již ve fázi stabilizace či vyléčení, další péči následnou. Možná bychom se ještě více měli zaměřit na preventivní vyšetření a mamografii. I zde ženu podporovat, poskytovat jí pomoc i psychologickou ta, aby se nám podařilo vymítit takovou tu takovou ten strach, ten neracionální strach z této choroby. Ano, genetické faktory byly zmiňovány, jistě ty hrají důležitou roli. Tady by skutečně bylo vhodné, abychom měli mnohem více screeningu, zejména v ohrožených skupinách. Proto je velice důležité, abychom proti rakovině nebojovali pouze pomocí lékařských prostředků, ale také poskytovali psychologickou podporu a rovněž informovali ženy o výhodách a nevýhodách preventivních opatření a screeningu. Děkuji. A já bych k tomu dodala ještě jednu věc na závěr. Někteří kolegové, některé kolegyně přišli jsem eh, do sálu až poté, co jsem vyslovila svá úvodní slova kde jsem popsala cíle své zprávy již před začátkem slyšení. Řekla jsem, že je třeba se zaměřit i na veškeré možné metody léčby. Nechceme ovšem se v naší zprávě zabývat otázkami, které se týkají výzkumu rakoviny či ve zprávě uvádět nějaké argumenty pro očkování či proti očkování. Toto jsou témata, která patří do jiných krémí. My bychom se měli zejména zaměřit na prevenci a screening. Jde o to, aby žena byla dobře doprovázena a mám tím na mysli veškeré ty aspekty. Tedy od okamžiku diagnózy, během léčby, a také během péče, která je ženě poskytována po léčbě. Je třeba poskytovat ženě pomoc, tak aby byla schopna s tou nemocí bojovat. Musí být dobře informována, aby si sama mohla zvolit konkrétní léčebnou metodu, také musí vědět, jaká, eh, jaké nemocnice tu či onu metodu nabízejí, aby si sama mohla vybrat svou nemocnici. O co nám jde? Chceme, aby žena dostala informace a psychologickou podporu včas. A to proto, že čím dál tím více žen přežije léčbu, ale poté mají psychické problémy a potřebují psychologickou podporu. Zatím je to pokládáno za něco nedůležitého, za něco vedlejšího, ale podle mne je ta psychologická podpora naprosto nezbytná. Možná bychom toto mohli dále dořešit při našich debatách o pozměňovacích návrzích. Jde mi skutečně o to, abychom tento hlavní cíl nestratili se zřetele, tedy poskytování psychologické podpory ženě. Nejsme příslušným výborem, ale jsme výborem poradním a chceme se této poradní funkce dobře zhostit. Chtěla byste něco říct na závěr? Já myslím, že už jsem toho řekla dost. Myslím, že jsme ale ještě neudělali dost v oblasti prevence. předsedkyně zmínila, že eh, se musíme zabývat všemi aspekty, včetně prevence. Ale já si také myslím, že je potřeba zabývat se eh, tím, co mohou evropští občané udělat. Eh, mohou dodržovat právě kodex prevence rakoviny. Hovoříme zde hodně o rovnosti a přístupu v rámci ECL jsme e, zahájili pracovní skupinu pro přístup k lékům. Ve chvíli, e, kdy člověk e, dostane jako diagnózu rakovinu, hledá léky, hledá možnosti léčení. Ale v rámci zdravotnického systému existuje celá řada překážek. nějaké Eh, nějaká léčba, která je dostupná v jedné zemi, není dostupná v sousední zemi. A to je něco, na čem pracujeme v právě této pracovní skupině. Mm, my se velice těšíme na eh, vaši zprávu. A v každém případě by bylo dobré, kdyby ta zpráva odrážela také otázku přístupu k léčbě tím se dostáváme na závěr tohoto slyšení. Mnohokrát děkuji oběma odbornicím a také Karen Ben, která zde nemohla být, nicméně přesto přispěla a děkujeme také zpravodajce. Je to samozřejmě velice důležité téma a my se k tomuto tématu budeme dále vracet, a když budeme hovořit o zprávě a o pozměňovacích návrzích. Myslím, že v nadcházejících letech je to skutečně Eh, téma, na které můžeme dále pracovat. Můžeme předcházet tomu, aby lidé trpěli tolik rakovinou. Je třeba zabývat se také léčbou a myslím, že eh, to bude trvat ještě hodně dlouho, než toto začne být, přestane být aktuální téma. Mnohokrát vám děkujeme, že jste přišli. Budeme rádi, když eh, zůstanete, ale pochopíme, když budete potřebovat odejít a my budeme pokračovat v naší práci výboru. Budeme pokračovat v naší práci. Než přejdeme ke zprávám, chtěla bych jenom schválit zápisy ze schůzí 12. července 2017 a 4. září 2017. Souhlasíte? Dobrá, a nyní se dostáváme k další zprávě, je to bod 5. Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu. Spravodajkou je Lina Engström a já jí nyní předávám slovo. Ehm, jag kommer att prata svenska, så det är bara att sätta på sig hörlurarna. Eh, Dobrý den, mnohokrát děkuji, budu hovořit švédsky. A jsem velice ráda, že mohu představit dnes tuto zprávu o rovnosti a spravedlnosti v oblasti klimatu. Zdá se, že je to velice smysluplný krok. Čeká nás v listopadu klimatická konference v Bonu. Eh, nejdříve Eh, trochu eh, důvody, proč jsme vypracovali tuto zprávu. A samozřejmě bych také chtěla hovořit o, o požadavcích, jaké stanovujeme. Slyšíte mě? Zdá se, že eh, existuje problém s francouzským tlumočením. Snad už je to v pořádku. Dobrá, mohu pokračovat. Klimatické změny jsou globální problém, ale mají větší dopad na země, které eh, nejméně přispívají ke klimatickým změnám. A problémy eh, jsou větší pro lidi, kteří eh, mají problém s přístupem ke zdrojům a zároveň pro lidi, kteří mají nejmenší možnosti řešit klimatické katastrofy, jako jsou sesuvy nebo podobné klimatické katastrofy. Samozřejmě tento problém musíme řešit i my, protože jde o celé lidstvo. Musíme řešit klimatické změny, ale musíme dělat ještě více. Je třeba, abychom převzali odpovědnost, pokud jde o ochranu lidských práv, o právo na zdraví o právo na místní komunity, aby existovaly. Ehm, je třeba bojovat eh, za práva dětí a zranitelných skupin. Zároveň potřebujeme větší rovnost, více práv pro eh, ženy a větší rovnost mezi generacemi. Klimatické změny a rozvoj jdou ruku v ruce. Musíme chránit ty nejzranitelnější skupiny a je třeba, aby důsledky klimatických změn e, nesly podobným dílem všichni. Dopady klimatických změn v subsaharské Africe a jeho východní Asii e, povedou k tomu, že více než 100 e, milionů lidí bude trpět chudobou do roku 2050 a miliony lidí budou muset uprchnout. E, umluva OSN proti dezertifikaci předvídá, že miliony lidí budou muset e, odejít e, do roku 2050 právě kvůli dezertifikaci a že budou existovat miliony lidí, kteří budou trpět chudobou a budou vysídleni kvůli dezertifikaci. Největší dopad mají klimatické změny na ženy. A ty musí eh, právě často odcházet ze svých eh, domovů kvůli klimatickým změnám. Klimatické změny eh, vedou k tomu, že lidé jsou vysidlováni. Je to něco, co musí být zohledněno v mezinárodních umluvách. Je to obrovská výzva pro budoucnost je nutné, aby existovala mezinárodní strategie pro řešení těchto otázek. Rada pro lidská práva OSN na tento problém jasně poukazuje. Je třeba pamatovat na práva klimatických uprchlíků. Agenda 2030 a pařížská úmluva znamenají, že globální lídři nyní mají rámec, jak um, bojovat proti klimatickým změnám. Evropská unie má také jasný právní rámec, který je je třeba respektovat, který také respektuje ve vnitřních i vnějších politikách lidská práva. Evropská unie může ale dělat více pro to, aby byla odpovídající politika v boji proti klimatickým změnám na celosvětové úrovni. Je třeba podporovat klimatickou spravedlnost a chránit práva klimatických uprchlíků. Pokud jde o Eh, rovnost a eh, budoucí eh, možnost úmluvy o migraci dochází k dalšímu pokroku v rámci UNFCCC. To bylo jenom několik slov na úvod, proč vlastně máme tuto zprávu. Nyní bych chtěla hovořit o výzvách, které zmiňujeme ve své zprávě a o tom, co můžeme udělat. Každý, kdo podepsal pařížskou úmluvu, v podstatě podepsal tuto umluvu na dobrovolné eh, bázi. Je třeba upozornit instituce ale na to, že eh, rovnost není něco, co by mělo být dobrovolné. Eh, pokud se podíváme na smlouvy, ve smlouvách je rovnost jasně stanovena, takže bychom se měli snažit o zlepšení rovnosti všude. Rovněž bych chtěla zmínit nadcházející summit COP23 v Bonu. Vyzýváme komisi spolu s členskými státy, aby podpořili financování UNFCCC a plánu, plán UNFCCC pro rovnost. Je to víceletý program, který musí být řádně financován. Je třeba, aby zde byly stanoveny jasné priority, aby zde bylo jasné načasování, aby existovaly také jasné mechanismy podpory. To je e, zásadní, pokud chceme bojovat za rovnost a lidská práva a pokud chceme, aby bylo prosazeno to, co bylo stanoveno v pařížské dohodě. Další bod, který zmiňuji ve své zprávě, je, že Evropská unie musí převzít e, více odpovědnost e, v této oblasti. Evropská unie v podstatě nenaplňuje své mezinárodní závazky Například, eh, pokud se podíváme eh, na eh, závazek týkající se rovnosti žen a mužů. Nedochází zde k dostatečnému naplňování. Je třeba, aby zde existovala obrovská odpovídající politika, aby Evropská komise dělala více, aby převzala iniciativu a vytvořila vše zastřešující komunikaci týkající se spravedlnosti v oblasti klimatu. Eh, Zde na evropské úrovni i v členských státech se touto otázkou musíme eh, vážně zabývat a musíme více převzít odpovědnost a iniciativu. Já se domnívám, že eh, to nakonec bude mít vliv na politiky prevence a e, zmírňování e, dopadů klimatu. Zároveň Evropská komise musí mít jasné závazky, pokud jde o e, projekty, které už probíhají. Na závěr bych chtěla říci, že Evropská unie zde musí sehrát skutečně důležitou roli, pokud jde o práci OSN. Musíme mít právní základ pro eh, migraci související s klimatem. A já podobně jako další, kteří eh, na tomto tématu pracujeme v rámci OSN, vidíme, že to je skutečně velká výzva. Migrace související eh, s klimatem bude velkou výzvou v budoucnosti. Mnohokrát děkuji všem eh, kolegům za příspěvky k této zprávě a těším se na další spolupráci. thank you. Um, děkuji. Kdo si přeje slovo? stínový zpravodajů? Děkuji jménem EPP. Chci poděkovat zpravodajům za to, že toto berou vážně, že mm, vyvíjí velké úsilí vlastně přípravy. Eh, chci zmínit několik problémů. Eh, první je, jsou otázky znalostí, zdrojů, eh, Eh, a mm, Evropského institutu pro rovnost a jeho zdroji. Jaká je role žen v prevenci klimatických změn a jaké tam jsou možnosti? Jak klimatické změny má jiný dopad na ženy než na muže? Několik čísel, které jsou i zde eh, zastoupeny, že čím eh, jaksi bohatší je vrstva, tím méně žen a tím větší klimatická stopa. Naopak lidé, kteří eh, jsou v nejzra, nejzranitelnějších oblastech, kteří žijí v bídě a vykonávají více než 70 pracovních hodin ve světě. To je 70 lidí, kteří žije za méně než 2 euro za de- na den. Jsou ženy, které eh, nejvíce pracují za nejméně peněz v zranitelných oblastech. Takže tam je jistě dopad klimatických změn větší. A pak je tady obrovská nerovnováha mezi eh, rozvinutými a nerozvinutými oblastmi. E, největší, největší dopad e, tím trpí méně než ti, kteří musí Eh, trpět, nést ty důsledky a způsobují nejmenší změny. Takže toto bychom měli jasně statisticky prezentovat a myslím si, že tato diskuse bude pokračovat, je důležité, že to není jenom o sdílení zdrojů, ale je to právo na e, klima. Další věc je, ženy, že mm, ženy nejenom trpí klimatickými změnami, ale také drží velice důležitý klíč v ruce k prevenci a boji proti klimatickým změnám, pokud jim dáme k tomu možnost. Mm, takový každodenní příklad. E, potraviny a spotřebitelská rozhodnutí v rozvinutých i rozvojových zemí, které činí ženy. Pokud ženy budou mít možnost volit sezónní, lokálně produkovanou zeleninu, tak e, tady mluvíme o uhlíkové stopě, která je obrovská. Třetina dopadu na klima. To je každodenní volba jak tedy dáme těmto ženám zdroje, kampaně a jak jim umožníme tuto volbu? Další volba je udržitelné používání zdrojů. My víme, že spory mezi eh, ženami podnikatelkami a eh, zbrojem, eh, zdrojemi, především v rozvoji nutých, ale i v rozvojových zemích. Pokud můžeme e, zajistit kapacity a možnosti pro ženy, pak bude uhlíková stopa mm, menší a mm, dopad udržitelnější. Pokud naše legislativa toto nezajistí, pak ženy budou vlastně vytlačovány ze svého životního prostoru, e, z možností podnikat a tok zdrojů ve většině případů bude negativní eh, vzhledem k klimatické spravedlnosti, k rozvoji. Poslední bod, který chci dodat, je, jak tedy dáme ženám eh, prostor se vyjadřovat nebo vstupovat do rozhodování na všech úrovní, na lokální. Eh, to znamená, že politika v mm, rozvinutých zemí a spolupráce s, s eh, ženskými skupinami, kde jsou ženy velice mm, nízko zastoupené a parlament by mohl vyslat eh, jasný signál, že bychom že by eh, to mělo být, ta klimatická jednání měla být genderově vyvážená. To jsem tedy chtěla zdůraznit v této diskusi. Děkuji. Děkuji, já nejsem stínovým zpravodajem, to je Maria Arena ale já chci, já mám prohlášení za ní, protože ona je stínová zpravodajka. Um, um, my si přejeme poděkovat za vynikající, zpravodaj za vynikající práci. Um, hrozí, že se bude stěhovat 50 milionů lidí na světě v důsledku dezertifikace, a to podle Mezinárodní organizace eh, pro migraci je to 200 milionů lidí do roku 2050 z důvodu klimatických změn. Abychom reagovali na výzvy klimatického oteplování, tak eh, tyto návrhy jdou dobrým směrem. My podporujeme metody, které budou reagovat na otázky e, Evropské unie, co se týče platformy pro přesuny populace v důsledku katastrof a programu na ochranu osob během přeshraničních přesunů v kontextu katastrof v důsledku klimatických změn, respektování cílů udržitelného rozvoje akční plán Unie k rovnosti pohlaví, emancipace žen implementace nových indikatorů genderově vyvážených, celkový přístup směrem k rovnosti pohlaví. My chceme posílit ehm, pozici zpravodaje. Několik připomínek. Technické aspekty. My bychom chtěli, aby ta zpráva byla posílena ve dvou oblastech. Financování konkrétních kroků v rámci spolupráce a rozvoje par- vyvážená participace mužů a žen v, proces, v rozhodovacím procesech, ale také implementace politik a dalších kroků v praxi. Eh, my jsme tentokrát svědky realizace specifických kroků, které vedly k větší autonomizaci žen, přístupu k financování a vlastnictví. Podpora FAN eh, podpora žen v, v oblasti technologického rozvoje, podpora a posílení politik eh, proti násilím na ženách během procesu těchto populačních přesunů a eh, během migrace a garantování přístupu k zdravotní péči, včetně sexuálního reprodukčního vzdělávání žen a mladých dívek v rámci migrace a zajištění adekvátního financování. Děkuji. Thank you. Madam Eck. Děkuji, paní Eck. Já, danke, Frau. Hanek. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce, paní Pitikainen za její zprávu, kterou mohu plně podpořit. Jasné je, že klimatické změny se dotýkají každého. Všem klimatické změny nejsou genderově neutrální ani na jihu, ani na severu. Ženy v mnoha společnostech nemají přístup k zemi a vlastnictví, k vzdělávání a k práci jsou na příliš a mnohem více zasaženi chudobou než musí 70% lidí celosvětově, kteří žijí pod Prahem chudoby, jsou ženy. Často jsou tedy méně schopny zareagovat na eh, obtížné výzvy, nejenom na jihu, ale také na severu jsou ženy, nebo často mají mnohem menší příjem, eh, postiženy mnohem více tím, když se zvednou ceny potravin nebo elektřiny, více než muži. Navíc ženy jsou tradičně většinou odpovědné za obstarávání rodiny vodou, potravinami a energií. Tak ženy v africkém zemědělství produkují více než 90 základních potravin. Celosvětově ženy produkují polovinu veškerých potravin. Zároveň ale vlastní pouze 1 do zemědělské půdy. V důsledku klimatických měn se zvýší jejich pracovní zátěž. Africká zóna Sahelu eh, vidí, že období sucha jsou tím dál tím horší a delší. Voda je tak vzdálenější, ale i dřevo eh, je velice méně, méně dostupné a musí být donášeno do obydlí mnoho, mnoho kilometrů, stejně tak jako voda. Dále ženy mají mnohem menší přístup k vzdělávání, k politické účasti nebo pouze jen k odpočinku. Také specifické rozdíly vidíme s ohledem na zdravotnické dopady klimatických změn ženy, staří lidé a děti v krizových dobách na základě svého společenského postavení často jako první trpí nedostatkem potravin. Dále Eh, těhotné ženy jsou velice náchylné vůči komárovi anofily, který přenáší malárii a jejich imunita je v této době slabší. Také v situaci katastrof, jako jsou například suchá povodně a další katastrofy, jsou ženy ohroženy mnohem více, neboť jsou často hůře informováni než muži a tím jsou naprosto, eh, je takováto situace zastihne prostě nečekaně bez ochrany. Ale ženy nejsou pouze oběťmi klimatických změn, ale mají také ideje a nápady, jak tedy se chránit před klimatickými změnami, ale tyto ideje nejsou vůbec zohledňovány. Dopravní klub Rakouska například zjišťuje, že ženy jsou ekologičtější, když se přemysťují. Více než polovinu svých eh, kilometrů, které, přes, přes které se dopraví denně, dělají pěšky nebo také na kole. I ženy jsou lepší, co se týče e, spotřebního chování. Lépe recyklují, žijí, jedí méně masa než muži a kupují častěji ekologické produkty. Ženy jsou tedy ekologické ve svém soukromém chování, ale zásadní pozice v politice a také vedoucí e, pozice ve firmách a managementu jsou v rukou muží. A proto ženy nejsou schopny prosazovat své dobré myšlenky ani na lokální, ani na regionální, ani na mezinárodní úrovni. Pokud eh, klimatické změny vedou k migraci, tak to má většinou nejhorší dopady na, ně, na ženy, které nemají ani finanční, ani právní podporu a nejsou schopny se postarat o své rodiny. Paní Extrém ve své zprávě zmiňuje OSN a ty cíle a ty odhady, že do roku 2045 více než 145 eh, milionů lidí bude muset odejít ze subsárské Afriky. Kolegyně také jmenovala obdobné číslo. Pouze pomocí genderové spravedlnosti můžeme vytvořit klimatickou spravedlnost. Není možné mít klimatickou politiku bez žen. Musíme plně využít jak ženský, tak mužský potenciál pro to, abychom mohli čelit klimatickým změnám. To je cílem této zprávy. Plně je tomuto cíli zavázána a já proto tuto zprávu velice podporuji a těším se na další spolupráci se Serpou. Děkuji vám. Well, thank you very much for that. Could I... Mnohokrát děkuji. Chtěla bych jenom říct, že naše zpravodajka musí odejít v pět hodin. Naše zpravodajka na další bod, takže bych byla velice vděčná, pokud byste mohli být co nejstručnější. Je to velice důležité téma, já vím, ale máme zde časové omezení, takže prosím vás, buďte stručné, struční, tak abychom všechno stihli. Děkuji. Děkuji, budu velice stručná. Eh, eh, Gratuluji k této zprávě. Eh, není pochyb o tom, že je zde celá pozitivních bodů. Zdůrazňuje se zde fakt, že ženy jsou ještě zranitelnější klimatickými změnami. Ehm, důvod k tomu je, že existuje eh, problém s přístupem eh, ke vzdělávání a k dalším službám? Správně se zdůrazňuje, že v pařížské dohodě se bere v úvahu i skutečnost, že genderový aspekt musí být zaintegrován do veškerých dalších aspektů. Dále je zde zmínka klimatické spravedlnosti, kde se propojují lidská práva a rozvoj. To jsou dva hlavní aspekty. Skutečnost, že ženy většinou trpí klimatickými změnami, ale zároveň mají proaktivní úlohu v boji proti těmto změnám, je zásadní. Nyní k prvému bodu. Ženy mají větší obtíže v těch oblastech, kde dochází k deforestaci, k dezertifikaci, k povodním či jiným přírodním katastrofám. Neboť velice často právě ženy obdělávají půdu a půda jejich přírodní zdroj je postižen katastrofou. Oni se pak stají, stanou oběť, tmy masové migrace, nad potřebu zajistit ženám podporu přímo na místě, zabez, zajistit jim přístup k základním věcem, jako je voda, potraviny a dalším, Musíme myslet na to, že ženy skutečně mohou mít velmi proaktivní roli v boji s klimatickými změnami. Ženy jsou mnohem často pozornější, mnohem citlivěji vnímají klimatické změny, mnohem více uznávají životní prostředí, mnohem více šetří energiemi, chovají se udržitelně a proto by měly mít mnohem větší účast v procesech rozhodování. Je tedy třeba pracovat na vzděláváním procesu, na procesu uvědomování žen na osvětě, tak, aby ženy mohly bojovat proti klimatickým změnám. Děkuji. A nyní jako další paní Dančila. Uh, Děkuji mnohokrát. Přístup, který zvolila paní zpravodajka, se mi velice líbí. Také poznámky, které již nadnesly řečníci přede mnou. Předpokládám, že většina důvodů souvisí s tím, že ženy jsou skutečně mnohem více postiženy změnami klimatu než muži. Ženy v chudých oblastech tvoří větší část obyvatel a jsou velice odkázány na přírodní zdroje, které jsou ohroženy klimatickými změnami což má samozřejmě i svůj aspekt ekonomický a politický. E, přizpůsobování se klimatickým změnám je jim takto velice stíženo. Rozvojové země jsou mnohem více postižení tímto fenoménem, i když mnohem více závisí na přírodních zdrojích. Pak bojují s problémem, že mají mnohem menší přístup k přírodním zdrojům ženy z venkovských oblastí jsou nepřiměřeně postiženy neproporcionálně postiženy klimatickými změnami a proto je důležité, abychom vyvinuli genderovou strategii, která zohlední veškeré tyto aspekty a bude dobrou reakcí na veškeré přírodní či humanitární krize, které vznikají v důsledku klimatických změn. Ženy nejenom, že jsou mnohem více postiženy klimatickými změnami, ale zároveň jsou také aktivními aktérovi, aktéry změn a přizpůsobování se a zmírnění dopadu klimatických změn. Ženy mají široké znalosti a velké, velké zkušenosti, které by se mohly využít pro zmírnění dopadů klimatických změn. Tak, abychom se mohli lépe vyhýbat přírodním katastrofám a mohli se změnám lépe přizpůsobit. Odpovědnost ženy v rodině, v domácnosti, také v komunitě také s ohledem na to, že, ne, že žena je ta, která v domácnosti spravuje zdroje. Toto vše vede k tomu, že je to v rukou ženy přizpůsobit se novým podmínkám, které vznikají v důsledku klimatických změn. Ovšem, ženy jsou velice málo zapojovány do rozhodovacích procesů eh, ve fázi, kdy se vytváří eh, strategie právě například pro bojování s klimatickými změnami. Podívejme se, kolik žen vede delegace v rámci OSN při klimatických vyjednáváních. Tady ten počet žen je mnohem nižší než počet mužů. Proto potřebujeme genderový element i v klimatických změnách a v boji proti nim. Na závěr bych ráda podotkla, že můžeme jistě v klimatických změnách vysledovat celou řadu kritických oblastí. Tím mám například na mysli přizpůsobování se, technologický transfer, což souvisí také s odpovídajícím financováním. Je třeba zapojit ženy i do nových technologií, neboť to může velice zjednodušit ženám jejich využívání. Dále je vhodné, aby ženy měly přístup k vzdělávání, k úvěrům a e, k celoživotnímu učení, tak aby mohly e, být lépe zapojeny i do iniciativ proti změnám klimatu. Děkuji. Děkuji. Posledním řečníkem na seznamu je pan Mark Chilesi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně budu velmi stručný. Ve výboru pro rozvoj vypracováváme rovněž stanovisko k tomuto tématu. Autorem jsem já. Stanovisko jsem, já doufám, že ve svém stanovisku dostanu mnoho podpory. Budu se zabývat zejména na dopady klimatických změn na ženy a na aktuální vývoj na jižní polokouli. Rovněž hovořit, budu hovořit o tom, jak je možné ženy zapojit do boje za lepší životní prostředí. Pro nás je nezbytné, aby ženy měly větší přístup k rozhodovacím procesům. Zatím je pouze málo žen, které může ovlivňovat eh, přijímání rozhodnutí. Ženy ovšem potřebují také lepší přístup k financování, tak aby aktivně mohly být zapojeny do procesu změn. Musíme mít tedy i povinnou genderovou perspektivu v oblasti boje proti klimatickým změnám. Mám ti na mysli například rozvoj projektů, dále jejich provádění až po konečnou fázi hodnocení projektu. Potřebujeme mít přesné informace o genderovém aspektu v projektech. Potřebuje mít tyto základní informace, abychom je mohli dobře vyhodnotit. Dále je třeba, aby zemědělství a role ženy v zemědělství bylo lépe zohledněno, zejména v jižních zemích. Nebo v těchto zemích je žena ta, která na rodině a stará se o domácnost a potřebuje lepší přístup také ke zdrojům. Důležité je, zohlednit dopad přírodních katastrof. Hovoříme o přírodních katastrofách, ale v podstatě eh, tyto katastrofy vznikají v důsledku lidské činnosti, která zapříčinila klimatické změny. My samozřejmě zohledníme i návrh stanoviska výboru FAM. Děkuji vám. Děkuji všem řečníkům, kteří se účastnili toho, této výměny názorů. 28. října je lhůta pro pozměňovací návrhy. 4. prosince se bude hlasovat a na plenárce se bude hlasovat pravděpodobně eh, příští rok v únoru, pokud to bude potvrzeno. A nyní se dostáváme eh, k další zprávě, bod číslo 6, rovnost žen a mužů v odvětví sdělovacích prostředků v EU. Chtěla bych předat slovo zpravodajce. Zpravodajkou je paní Šojdrová, aby představila toto téma. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně za pochopení. Eh, chtěla bych představit pracovní dokument o rovnosti žen a mužů eh, v médiích v EU. Bude to základ pro přípravu zprávy. V první části hovoříme o důležitosti médií a o dopadu médií na společnost. Média eh, je průmysl, eh, který je velice důležitým nástrojem pro formování veřejného mínění. Eh, já ve své zprávě bych chtěla zjistit, do jaké míry jsou eh, ženy zastoupeny ve stělovacích prostředcích, jak v řízení, tak v kreativní části a jak jsou zobrazovány v médiích. Rozhodli jsme se rozdělit zprávu do několik částí. Za prvé rozsah a definice. Soustředíme se na tradiční eh, tisková média, eh, online a také na rádio a televizi. A pro další typy médií, jako je film nebo sociální média, nemáme dostatek údajů. Zároveň se budeme dívat na přítomnost žen v médiích jako zaměstnavatele, zaměstnanci a autoři. Budeme využívat údaje z celé řady databází a zpráv, například Eurostat, Media Pluralism, zprávy EIGE e a tak dále. 68 ehm, absolventů novinářských škol jsou ženy. Eh, ženy eh, pracují v médiích, ale eh, nejsou dostatečně zastoupeny v, na úrovni manažerů a na úrovni největších pozic. Jenom 18 ehm, žen je v těch nejvyšších rozhodujících orgánech. Současné politiky a současná praxe není odpovídající. Máme údaje, ehm, existují opatření v, v, v oblasti sdělovacích prostředků, pokud jde o rovnost žen, ale pouze někde. Směrnice o audiovizuálních médiích eh, nemá neobsahuje žádné informace týkající se o zastoupení žen na vedoucích pozicích. Já se domnívám, že Evropská unie by zde neměla tuto věc regulovat, ale měli bychom se snažit zdůraznit dobrou praxi a e, dobré příklady na boj proti sexismu. Pokud jde o doporučení, budeme se soustředit eh, na začlenění žen do rozhodovacích eh, postů a zároveň eh, se budeme soustředit na úroveň členských států i EU. Návrh zprávy bude vycházet ze zjištění, ehm, kterých která budeme mít a předložíme zprávu do poloviny listopadu. A těším se na vaše připomínky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Eh, zajímalo by mě, kdo bude hovořit. Eh, za SAD jsem já, dále Julie. Eh, já bych chtěla říct několik slov jako stínová zpravodajka SND. Chci poděkovat zpravodajce za tuto zprávu. O tomto tématu jsme mluvili již mnoho let a stále je to problém. A Stále je tady e, skutečně málo žen na rozhodovacích funkcích v médiích obecně v Evropské unii. A je to ve většině členských států velký problém a o to obtížněji se to řeší. Toto bylo otevřeno původně na čtvrté konferenci pro ženy v Pekingu v roce 95, kdy Mm, se ukázalo, no, nebo bylo konstatováno, že vztah žen a médií je důležitý pro rovnost mužů a žen. A byly tam dva relevantní strategické cíle v pekingské akční platformě. Jednak zvýšit participaci žen v rozhodování médiích a nových technologiích a propagace vyvážného eh, zastoupení žen v médiích. Evropský institut pro genderovou rovnost pracoval na tomto a dnes e, jednáme o něčem, co je výsledkem této práce. Jsou tam důležité mm, věci o rolích, které zastávají ženy, že relativně málo žen komentátorek je označováno za experty. Celá tato otázka expertů je poměrně důležitá, protože když jste expert, tak někdy, ne vždy, ale vám to přináší určitou kredibilitu navíc. Evropský institut pro eh, genderovou rovnost, rovnost pohlaví eh, provedl výzkum nedávno na toto téma a v 17% eh, mediálních ehm, případů tam byly zmiňovány ženy jako expertky. Takže ženy prostě nejsou vnímány jako expertky, což je věc, o no, které musíme začít mm, vážně uvažovat, protože je stále více žen, které vědí, o čem mluví, ale nejsou tak prezentovány. Že málo žen e, jsou vlastně mm, Eh, oslovovány jako expertky a v médiích ženy stále se nedostávají do vrcholových funkcí eh, žen, které mají kvalifikaci, tak je jich víc než mužů i v jiných profesích, ale přesto se nedá, stávají do pozice jako muži, což samozřejmě má velký dopad na rozhodování. Další věc, o eh, kterém mluvíme, jsou stereotypy žen v médiích, v reklamě, v televizních programech, v audiovizuálních eh, službách obecně. O tom jsme mluvili, je to důležité téma. Myslím, že se to nezlepšuje, jenom zhoršuje. Eh, o čem ta zpráva ale nemluví, jsou sociální média. Každopádně v Británii bylo hodně případů eh, harasmentu poměrně prominentních žen na sociálních eh, sítích a to se jistě děje všude. A to musíme řešit, protože sociální média, Twitter, Facebook a další se stávají stále mm, mm, výraznějším mm, prostředkem komunikace a musí se tomu dostat pozornosti, misogynie, trolling žen na sociálních sítích. Musíme skutečně mít strategie, jak to řešit. I moje kolegyně mm, v Británii jsme tomuto čelili, některé dokonce opustili Twitter kvůli tomu. Takže v tomto dokumentu je mnohé, na čem musíme pracovat. Myslím, že to je důležité, protože média se nám to líbí nebo ne odráží, jak e, společnost vnímá ne. Je to také důležité při formulaci názoru. Takže já vítám zprávy zpravodajů. Já bych chtěla, aby toto, e, ten, e, to výbor bral vážně. A chce k tomu někdo si vzít slovo od Julie. Julie Ward. Děkuji, já jsem částečně tady proto, protože Harry Hammond, který byl uh, eh, místo předseda lebristické strany v Británii, vytvořil uh, komisi pro starší ženy vzhledem k tomu, co se stalo Miriam O'Reilly, která byla v BBC, byla reportérka programu, který se jmenoval Country File. Miriam O'Reilly by odešla do důchodu, byla odejita do důchodu dříve, protože byla starší žena a její uh, Eh, společník, jak si její spolupracovník byl muž starší a ten mohl pracovat dál. Takže to je mm, diskriminace, eh, další diskriminace jako ageismus. Miriam vyhrála svoji kauzu, což je fantastické. Mě inspirovala kampaň Harriet, eh, mm, která říká, že já jako starší žena také mohu něco nabídnout společnosti. V éře Trumpa jsme svědky globální antifeministické agendy. To se projevuje v médiích, potlačování hlasů žen má, mm, vyvolává znepokojení. A já jsem se sešla s ženským mediálním kolektivem, který se nazývá Jinha v tureckém Kurdistánu. Ty byly, Erdogan je v podstatě uzavřel po puči jako eh, jedna z způsobů, jak ničení občanské společnosti. Toto jsou velmi mm, statečné ženy, stále fungují, ale jejich eh, biznes, jejich, nebo jejich budova, jejich kanceláře, všechno bylo zabráno, čelili velice agresivní kampani, jak je umlčet. A my všichni se musíme proti tomu bránit, tomu, jak ženy jsou umlčovány v mnoha různých situacích. Také jsem chtěla zmínit mediální práci, kterou dělají ženy. E, jsou skvělé reportérky, válečné zpravodajky, Kate Aidy, mezemi, které jsou neuvěřitelné. Jsou to neuvěřitelné ženy, které vlastně dělají to, co je v ním považováno jako muž za mužskou práci, mužská práce v médiích. A to se mm, tak neprojevuje v Eh, ve vnímání, když se mluví o respektovaných korespondentech, spisovatelích. Prostě ty ženy, ta ženská jména tam nejsou. A my je musíme prezentovat. Potřebujeme mm, modely, vzorce, vzory. Eh, ženy ve fintech, eh, ve vysílání, často jsou to ty, ty, ty tváře v televizi ženy, ale nedostávají příležitosti, jak se eh, jak pracovat jak si v technických eh, oblastech, které v tom, co je zatím spravodajstvím. Takže toto myslím, že, jsou, že velice důležitá zpráva. Jsem ráda, že na tom tomto výboru pracujeme. Děkuji, pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Pravodajko, děkuji vám za váš podrobný pracovní dokument, děkuji také za ty statistiky, které v dokumentu zmiňujete, které velice dobře osvětlují ten problém, například to, že 17 pracovní, v novinách pracovníků v novinách jsou ženy a že v televizi 9 z 10 interviewů se vede s muži. Nová studie, kterou vypracovala Univerzita v Rostoku ve spolupráci s veřejnými a soukromými vysílacími stanicemi, toto téma i v Německu opět eh, uvedla jako téma, o kterém se hovoří a ten závěr je velice střízlivý. Ženy jsou v německých televizích a v německém kinu velice málo zastoupeny, mnohem méně než muži. V filmech německých statisticky na jednoho mužského, na dva mužské protagonisty v hlavních rolích eh, je jedna žena. Takže me, muži jsou skutečně ve všem více zastoupeni, například i v televizních debatách, ale také eh, moderace kvízů a různých televizních show je mužskou doménou. Moderátoři jsou zejména muži. Horší to mají také starší ženy, které jsou starší 30 let. E, v tomto věku, tedy starší než 30 let, se mnohem méně oblevují ve filmu a v televizi. Ti, kteří za to odpovídá v redakcích a ve filmových nadacích, říkají, že e, jsou si vědomi té problematiky, ale nechtějí se k ničemu povinnému zavázat. Přitom takovéto filmy a produkce to není nějaký náhodilý produkt společnosti, jsou zadávány institucemi a tyto instituce a orgány mohou určovat, jak vypadá konkrétní podoba filmu či televizního produktu, což může se odehrát například na základě politického rozhodnutí. Z tohoto důvodu je třeba vnímat toto téma také jako téma politické, ne pouze jako společenský fenomén. Proto e, velice vítám některá doporučení, které máte ve svém dokumentu, například roli od IG Monitoring, aby se tyto role posílila a abychom se lépe podívali na přidělování prostředků. Já bych zašel ještě dál, nechci, aby zůstalo u kosmetických změn. Přál bych si závažné kvóty v redakcích, v mediálních firmách, v televizních a filmových nadacích. Já si myslím, že potřebujeme jasná pravidla, neboť bez nich to nefunguje. Svět Eh, ovládají muži také v Bruselu. Díval jsem se na to, kolik máme v Bruselu německy hovořících eh, zpravodajek eh, v soukromých médiích a je to šokující. 19 médií, například Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Bild Zeitung a tak dále, máme zastoupeno a 28 zpravodajů celkově a z toho jsem zjistil, že je pouze čtyři osoby jsou ženy, takže z 28 korespondentů zpravodajů pouze čtyři ženy. To je naprostá nerovnováha a zde si myslím, že nám pomůže pouze závazná kvota. Děkuji. Would anyone else like to take the floor? Ještě někdo další se hlásí o slovo? Pan Marčlejzi. Gracias, presidenta, y muchas gracias a la rapportora. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A já bych chtěl rovněž poděkovat paní zpravodajce za velice dobrý pracovní dokument. Mí předřečníci a předřečnice mají samozřejmě pravdu, když vyzdvihují rohy ženy, Zjeme na skutečnost, že ženy jsou příliš málo zastoupeny v důležitých rozhodovacích grémích. Já jsem poslanec frakce Zelených a pro nás je důležité se dívat vždy na obsah, abychom tlačili na změnu z obsahového hlediska. Změna je důležitá. Zejména u problematiky žen a u problematiky zastoupení žen v různých oblastech. Měli bychom se ještě jednou zamyslet a například téma zastoupení žen v médiích, to bychom si měli zvolit jako prioritní. Tento pracovní dokument, a bude z něj zpráva, musí hovořit jasným jazykem. Před několika měsíci byl zorganizován seminář o sexistické Reklamně Spolupracovali se s mnoha rémy, zejména s mnoha lokálními grémy, které činí vše, co je v jejich silách, aby bránili to je to formě diskriminaci. Aby ženy nemusely v reklamě pouze pomocí svého těla eh, chválit nějaký výrobek. A pak vznikla myšlenka, že by bylo hodné se tomu věnovat i na evropské úrovni. Například vypracovat směrnici. A tady by bylo skutečně dobré, kdybychom z obsahového hlediska udělali ještě něco více my jako zelení rádi se do této práce zapojíme a zejména u tématu zastoupení žen a rovného zastoupení žen toto podpoříme velice rádi. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Obávám se, že zpravodajka musela odejít. Eh, údaje o zprávě budeme hovořit 21 listopadu a poté vám řekneme eh, další lhuty. Na té schůzi eh, budou další lhuty potvrzeny. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je příští víceletý finanční rámec, příprava postoje parlamentu k VFR po roce 2020. Eh, spravodajkou je Irače Garcia Perez, ale nemůže zde dnes být, eh, takže Ines Ayala Sender souhlasila, že eh, přečte její prohlášení. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que es un honor, la verdad que la situación... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Víte, že situace v mé zemi všem trochu komplikuje život. A Spravodajka bohužel nemohla přijít, a jsem ale ráda, že jsem zde já a mohu ji zastoupit, přečíst její stanovisko. Eh, v jejím návrhu stanoviska eh, se vyjadřuje eh, k víceletému finančnímu rámci po roce 2020. Je to pro rozpočtový výbor. <clears throat> Tento výbor nebo eh, toto stanovisko zohledňuje eh, naše žádosti týkající se eh, rovnosti pohlaví. A to je věc, kterou je třeba zohlednit na úrovni rozpočtu. A musíme jít více do hloubky a řešit ehm, nadřazené otázky. V rozpočtu se v každém případě musí odrážet otázka rovnosti pohlaví. V některých oblastech ehm, potřebujeme větší podporu. Například eh, pokud jde o program DAFNE, je třeba, aby tento program měl eh, vlastní eh, rozpočtovou linku, aby obdržel odpovídající podporu. Zároveň je třeba, aby byla odpovídající podpora pro boj proti násilí na ženách. Ehm, a také násilí na dětech. V této oblasti je nutné e, zlepšit situaci. Rozpočet pro e, DAFNE byl e, v posledních letech zredukován a je nutné tento trend zvrátit. Také s ohledem na to, jakým výzvám v současné době čelíme. Víme, že existuje také v souvislosti s krizí velký trak na ženy, Eh, na rodiny. V nedávné době eh, proběhla akce poukazující na hrašení na pracovišti, na obtěžování na pracovišti. Je to také věc, která se odráží v hollywoodských filmech, ale je nutné, abychom na tuto věc neustále poukazovali a aby řešení těchto problémů mělo odpovídající financování. Pokud jde o okruh 3 občanství, tam musí být explicitně zmíněna rovnost pohlaví. Dále autorka vyzývá eh, parlament a komisi, aby eh, byla obnovena interinstitucionální dohoda, která zahrnuje eh, zohledňování rovnosti pohlaví v rozpočtu. Je třeba, aby existovalo lepší financování po roce 2020 pro program DAFNE. Je také třeba, aby tento program byl více zviditelněn není možné, aby eh, došlo k dalšímu snížení rozpočtu pro programu DAFNE. Nejlepší by zkrátka bylo, aby program DAFNE eh, získal vlastní rozpočtovou linku, a tak, aby eh, měl odpovídající prostředky. A v našem výboru je Eh, naší povinností eh, bojovat eh, za to, aby rozpočet zohledňoval rovnost pohlaví. Víme, jaká zde existují rizika. Skutečně znějí varovné signály. Víme, že se hovoří o snižování rozpočtu a my nechceme, aby toto snižování rozpočtu mělo negativní dopad na výsledky naší práce. Děkuji. Pan Sony? Eh, gracias, presidenta. Eh, en nombre del grupo Verde Sale. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jménem politické skupiny zelených děkuji paní zpravodajce za první návrh i jejího stanoviska. Mohu pouze podotknout, že plně podporujeme veškeré požadavky, které v tomto návrhu uvádí. Návrh je tedy dobrým základem pro konečnou podobu stanoviska našeho výboru. Nastávající budoucí finanční rámec je podle nás obrovskou šancí. Dává nám možnost něco změnit a utvářet Evropu tak, jak si ji představujeme, jak bychom ji chtěli mít. Máme možnost konečně zrealizovat naše slova, přetavit je v činy. Teoretizovat můžeme dlouho, ale zde je možnost skutečně něco udělat politická opatření musí být vždy podpořen také finančními prostředky, proto aby se zrealizovat mohla. A proto v případě víceletého finančního rámce musíme zdůraznit, jakou Evropu si přejeme během příštích let a za to bojovat právě v oblasti rovného postavení žen a mužů. Zde není vše v takovém pořádku, jak bychom si to představovali. Je tady mnohé, co je ještě třeba vylepšit. A není ke konkrétním bodům stanoviska, o kterém hovoříme. Co se týče metodiky, zde je důležité mít genderově specifické rozpočet, roz, vedení rozpočtu. To musí být chápáno jako průřezová zásada, jako průřezové téma. Bylo navrženo nové prohlášení o genderově dimenzi a o začlenění genderové dimenze do rozpočtu jako takového. To je návrh, který podle mne musí být samozřejmostí. Realizace takovéhoto prohlášení musí být mnohem efektivnější, než jak tomu bylo o minulých prohlášení. Připomínám, že prohlášení komise k přeskomu víceletého rámce v polovině období neobsahovala ani jediný odka- jeden jediný odkaz na téma genderové spravedlnosti jakožto průřezové téma. A bylo tomu proto, protože, se, eh, protože chyběly konkrétní pokroky v oblasti realizace. Co se týče obsahu stanoviska, zejména toho, co říká o konkrétních fondech a programech, tady souhlasím s tím, že je třeba explicitně uvádět rovnoprávnost ve veškerých kapitolách víceletého rámce. Je to důležité pro stanovování priorit. Jistě musíme zároveň celé chápat i průřezově a mít tuto zásadu zakotvenou ve všech oblastech politiky, ne pouze v jedné jediné. Potřebujeme specifické programy s potřebným finančním objemem, tak abychom mohli onu průřezovost, o které jsem hovořil, zajistit. Peníze jsou důležité. Musíme to neustále zdůrazňovat samozřejmě také pro program DAFNE, ale nejenom. V posledních letech byl skutečně program eh, DAFNEho rozpočet seškrtán, bohužel nyní již nemá ani svou vlastní rozpočtovou položku a proto je pro parlament obtížné provádět efektivní kontrolu. Z tohoto důvodu se připojujeme k výzvě, aby byly navýšeny prostředky pro program DAFNE. Předložíme pozměňovací návrhy, tam, kde to vůbec ještě bude možné, eh, tak abychom stanovisko zlepšili. A naše návrhy se budou například týkat realizaci genderově rovného rozpočtování a dále jistých dalších opatření, které jsem zmiňoval, DAFNE, EFSI, A pak předložíme dodatečné návrhy k dalším fondům, které jsou důležité pro rovnoprávnost. Je to zejména Fond Solidarity, Fond pro azyl, migraci a integraci. Tyto dva tedy obzvláště. Děkuji vám. Děkuji. Claire. A děkuji také zpravodajce za dovedenou práci. Myslím, že věci jasné. Jsou zde explicitní otázky, které musíme řešit prostřednictvím víceletého finančního rámce. A všichni samozřejmě máme obavy, pokud jde o program DAFNE. Je nutné zajistit, aby zde existovala specifická rozpočtová linie pro tento program. Já ale mám rovněž obavy, že zde existuje taková nálada, že jo, už je to hotové, je to v pořádku, ženy na tom jsou dobře, zjednodušíme to všechno, vyjmeme některé položky z rozpočtu. A já mám obavu, že dopad bude, že dojde k eh, oslabení eh, genderového mainstreamingu. A eh, jak budou postupovat vyjednávání o víceletém finančním rámci. Taková nálada zde je. Odráží se to také ve zprávě. Je zásadní, co se stane s financováním prostřednictvím evropských fondů. A my jako parlament se tím samozřejmě intenzivně zabýváme a je třeba podívat se na to, aby i zde byla zohledněna rovnost pohlaví v té části rozpočtu. Podívejme se na výsledky z rozpočtu. Evropské fondy jsou často jediné fondy, členských státech, které se snaží dosáhnout cílů, které zohledňují rovnost pohlaví. Velice dobrým příkladem je třeba na postavení žen v akademickém světě a na to, jaké problémy mají ženy s tím, aby eh, dosáhly na eh, místa eh, pro doktoráty nebo na postdoktorská místa v akademickém světě. Já si myslím, že je nutné také podívat se na otázku eh, zapojení žen do projektů v akademickém světě. Já myslím, že to je oblast, kde genderová perspektiva může mít velký přínos. A já si myslím, že bychom na tyto věci neměli zapomínat. Je potřeba dát pozor na to, aby eh, genderové aspekty eh, se nějak nezametly pod koberec. Eh, to je náš hlavní úkol, aby genderové aspekty byly nadále v rozpočtu zohledňovány. Někdo další chce přispět do diskuse? Enis chce reagovat děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych eh, pouze poděkovat eh, všem kolegům za jejich připomínky. Byly velice relevantní. Kolegové hovořili o tom, že je třeba posílit eh, gender a nezapomínat na tyto aspekty při dalších vyjednáváních o víceletém finančním rámci. Vyjednávání budou velice složitá a my musíme zajistit, abychom nepřišli o to, čeho už jsme v minulosti dosáhli. Například Horizont 2020, eh, to zmínila paní Mudy. A to byl pro nás velice dobrý moment. Tam se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků, Posílili jsme přítomnost žen na akademické půdě. Ehm, byl tam velice silný skleněný strop. Souhlasím také s tím, co říkal pan Solé. Pokud jde o to, jak komise k těmto věcem přistupuje, když se podíváme například na přeskum v polovině období, je důležité vidět to, čeho už bylo dosaženo v oblasti rovnosti pohlaví a porovnat to s přístupem k evropskému rozpočtu. Já si ale myslím, že musíme zkrátka v tuto chvíli dále bojovat, eh, podržet si to, čeho jsme už dosáhli, prosadit to, co jsme ztratili, eh, což je to financování pro DAFNY. A já si zkrátka myslím, že je potřeba posílit ty části rozpočtu, eh, které Eh, se snaží podporovat rovnost pohlaví a které zohledňují genderový přístup. Samozřejmě zde existuje riziko, eh, že zde dojde eh, k tomu mainstreamovému efektu. Myslím si, že Irače bude s vašimi připomínkami spokojená, já je předám a určitě je zohlední. Děkuji. Eh, lhuty 23. října, pozměňovací návrhy, hlasování ve výbory 4. prosince, hlasování na rozpočtu eh, někdy v únoru a na plenárce by se mělo pravidelně hlasovat. Prav eh, pravděpodobně hlasovat v březnu, bude to ale ještě potvrzeno. Myslím, že to je poslední bod na pořadu jednání. Někdo má něco k bodu různé, nikoli, takže děkuji všem za účast. A další schůze se bude konat. Musím si vzít brýle, omlouvám se, 6. listopadu v 15 hodin. A nyní máme schůzi koordinátorů.